Drazí kolegové, eh, začneme. Třeba, že celá řada kolegů měla problémy, aby dorazili do Bruselu. I já jsem měla potíže. Měla jsem přijet včera v noci a dorazila jsem dneska ve tři, tak zaplať pámu, právě protože byly velké bouře. Nejprve mm, návrh pořadu jednání 25. září. Dvanáctka stanovisko týkající se rozlišování migrace bude k diskusi po bodu 15 nástroj k předvstupní pomoci. Část 3. Nemáte-li žádné námitky, budeme to považovat za schválené. Kolega nenamítá nic, tak to je dobré. Děkuji mnohokrát. Za druhé, rozhodnutí koordinátorů z 13. prosince 2000. 18 jsou ve vašich podkladech. 13. září, promiňte, nemáte-li žádné námitky, můžeme to považovat za schválené. Potom schválení našeho zasedání eh, zápisu z 28. června 2018. Nemáte námitky, nemáte-li námitky, považujeme tento zápis za schválený. A teď se budeme zaobírat bodem číslo 4 zavedení programu CLO pro spolupráci v oblasti CEL. Kolega Štefanec je tady. Děkuji mnohokrát, to nám velice usnadňuje práci, takže vám hned dám práci, eh, slovo. <laughs> Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, když hovoříme o vytvoření zavedení programu CLO, hovoříme o spolupráci mezi členskými státy, protože v současné době Evropě máme 17 různých informačních systémů eh, v různých státech a Zavedení tohoto programu po roce 2020 by znamenalo lepší ochrana finančních zájmů Evropské unie i jednotlivých členských států. Eh, to eh, celá částka bude mít 980 milionů euro od roku 2021 do roku 2028 a bude to zejma, zejména pro informační technologie. Samozřejmě tento program CLO by měl být konzistentní a měl by vytvářet synergie s ostatními programy Evropské unie s obdobnými cíly, jako je například program Fiscalis a samozřejmě program pro potírání podvodů, program Digitální Evropa, Connecting Facility a další. Domnívám se, že tento návrh Evropské komise je dobrým základem a podporuji ho. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám. Vy jste stínovou zpravodajkou? Ano, děkuji mnohokrát, jenom dvě věty, protože i my podporujeme tento návrh komise, stejně jako pan zpravodaj. To je všechno. Máte k tomu někdo něco? Chcete se k tomu ještě někdo jiný vyjádřit? Já tady mám kolegu Aliho jako stínového zpravodaje a jinak žádné připomínky z jiných politických skupin. Není-li tomu tak, tak bych řekla. Nevím, chcete k tomu ještě něco navíc dodat? Nikoliv, dobře, pak je to v pořádku. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 3. října 2018 ve 12 hodin. Hlasování v rozboru se bude konat 5. října. A jelikož tady nevidím kolegy pro další dvě stanoviska, má možnost zaobírat se rovnou tím bodem nemovitostí. Možná, že bychom mohli tedy využít čas zatím, abychom si usnadnili práci. Máme poněkud komplikovanou situaci. Parlament koupil dům Jean Monnet v Bazoš sur v roce 2018. Tady ve výboru už jsme o tom hovořili, o tomto projektu a tenkrát jsme vyzvali parlament, aby budova byla využitelná pro konference. A to bylo poněkud obtížné vzhledem k situaci v budově jako taková budova byla v roce 1982 koupena, v roce 2012 byla renovována, rekonstruována, 2016 bylo dokončeno konferenční centrum. Existuje nějaké oznámení souseda z roku 2017 o, částeč, o prodeji částečného pozemku, který pro nás měl strategický zájem, kdybychom skutečně chtěli využít všechno, ale v tom případě bychom se museli pokusit mm, přikoupit tento pozemek. Je to 1200 metrů čtverečních, celková cena 260 tisíc eur, to znamená 216,67 eur na metr. Cena se pohybuje mezi 198 až 342 eur. Cena se zdá být tedy přiměřená. Máme 40 tisíc eur poplatky za notáře. To se mi zdá tedy poměrně vysoké. A e, můj kolega, myslím, že to byl kolega Depré, chtěl přesněji vědět, k čemu se ta budova celá využívá. Je tady někdo z parlamentu nebo někdo, kdo by nám k tomu mohl poskytnout více informací? Parlament má vysílací přestávku. Možná, že dorazí později, takže pak se k tomu ještě vrátíme. Souhlasíte s tím? Dobře. Takže teď eh, pronájem budovy Eurooffice. Současná budova až do přestěhování do nové budovy Mercier Post Tady se jedná o dodatečnou smlouvu prodloužení do še- o 6 měsíců, dokud tedy využívání té staré budovy v nájmu, dokud nebude nová budova schopná přestěhování. Stát Lucembursko spodepisuje smlouvu a dává garanci. Celá plocha je něco víc než 24 tisíc metrů čtverečních a musíme bojovat s navýšením nájmu, které já považuji za nestydaté. Je to tedy navýšení o 46 ale je třeba říci, že předtím jsme platili o polovinu méně, než byla normální nájemní cena. A teď tedy je tady snaha získat normální nájemní cenu, ale mm, tedy na těch 6 měsíců mi to přijde přehnané. Ale zdá se, že tady byly potíže s vyjednáváním. Já se chci zeptat, proč najednou takové navýšení nájmu o 46%. Třeba, že současný nájem je pod normální tržní cenou. Asi musím vzít sluchátka okamžik. Ptám se, OL. Děkuji, paní předsedkyně. No, jsme konfrontováni k situaci, kdybychom si přáli získat, zůstat déle v té bývalé budově, v té budově Mercie, celkem čtyři roky. To by nám umožnilo tedy eh, tady zůstat v té budově Mercier Post. Eh, protože tato budova je určena k demolici. Majitel této budovy akceptoval pro tu demolici odložit ale zároveň chce navýšení nájmu. Teď platíme 18 eur za metr čtvereční za měsíc. To bylo fixováno v době podpisu nájemní smlouvy před mnoha lety a to je naprosto pod tržní cenou. A to vysvětluje teď prostě tu cenu, kterou požaduje nájemník za budoucí nájemné, které to budoucí nájemné hodně navýšené je o něco nižší než běžná tržní nájemní cena. Eh, ale přece jenom ten rozdíl je 2,7 milionů ročně, abych to tedy řekla naprosto na rovinu. Ano, máte naprostou pravdu. Jedná se o moderní budovu, která nesou, nemá nic společného s novou budovou. My užíváme daleko méně plochy, v současné době užíváme více než 30 metrů čtverečních a, a půjdeme na 23 metr čtverečního. A cena nájmu bude nižší, než je běžná dnešní tržní cena. Tím hovoříte o té nové budově. Ta nová budova bude mít celkové náklady ročně ve výši 9,378 milionů, to momentálně máme 10,271. Na další čtyři roky budeme mít celkové provozní náklady s, s tou dodatečnou smlouvou ve výši 10,271, což je masivní navýšení a ten nový projekt pak naopak bude poněkud eh, Eh, cenově příznivější než to, co si pronajímáme v rámci té dodatečné smlouvy. Já se ptám, eh, je to již, v podstatě je to stará budova, tak se ptám, není spíš možnost eh, jít tou cestou, že bychom toho pronajímatele přesvědčili o navýšení ve výši 2,7 milionů, což si myslím, že je navýšení, které je značné. A je to tady budova, kterou si chceme do, udržet pouze přechodně prostřednictvím dodatečné smlouvy. A pak je tady to, že si chceme pronajmout tu novou eh, budovu Mercier Post. Tam bude ta celková plocha menší, než je ta současná plocha. Bude to 16 777, bude to efektivnější. Eh, já tuto novou smlouvu vidím pozitivně. Roční nájem je 6,9 milionů. Eh, cena na metr čtvereční 4 329, to je, myslím, drahé. A musím říct, že e, e, říkám to i komisi, že mě Luxemburg tak trochu leze na nervy, protože e, všechny budovy Bruselu jsou mnohem levnější než to, co momentálně platíme v Bruselu. A je to skutečně, jsou to velké částky. A když srovnám ty celkové náklady, tak u té dodatečné smlouvy máme náklady 10,271, včetně veškerých nákladů na provoz a opravy a ten nový projekt, tam budou náklady 9,378. Není to příliš cenově příznivé, ale je to asi nějak přijatelné. Nemáte možnost, by bylo, nevidíte možnost, že by bylo hodné u té dotačné smlouvy přemnožit, přemluvit toho pronajímatele, aby šel aspoň na tu cenu, kterou nyní budeme platit eh, u té nové smlouvy, protože si skutečně myslím, že těch 46% je obrovské navýšení, i když ten pronajímatel dříve eh, požadoval méně peněz, než byla ta běžná cena. Můžete nám také vysvětlit, proč tedy dříve vlastně požadoval nižší cenu, než je obvyklá na tom místě? Co se týče té nízké ceny, kterou jsme platili ve té staré budově, když jsme pobývali několik let. Toto je cena, která se vztahuje k okamžiku, kdy jsme podepisovali ten první kontrakt, tu, na, tu první nájemní smlouvu. A to je v podstatě asi před 30-40 lety, tehdy byly ty ceny úplně jiné. Ale ta cena je vlastně, ta budova je jaksi na konci svého života bude se demolovat, ale veškeré ten, ten přechod eh, eh, vlastně tím, my tím narušujeme eh, ten business plán toho majitele, protože ta budova se nachází ve čtvrti, kde veškeré staré budovy, když byly zdenomovány a či renomovány. A my tady vlastně chceme to prodloužit, tím mu saháme do jeho vlastních plánů, měníme mu plány a proto on chtěl mít takovou tu cenu, eh, a to je ta cena 27 metrů čtvereční. Je to taková přechodná situace, není to natrvalo, protože jakmile se budeme moci přestěhovat do budovy Mercier Post, tuž je budova, která stará je 2-3 roky a my tam budeme moci vlastně být eh, za cenu, která je pouze o trochu nižší než běžná tržní cena a to je těch 27 metrů čtvereční a to, co ten vlastník ten budovy momentálně chce, no to je ta vyšší cena, to je právě ta kompenzace za to, že on bude muset tu demolici budovy odložit eh, vlastně o 3 či 4 roky. Předsedkyně, navrhuji, abychom možná hlasovali ve dvou částech. Ta první část, eh, to by bylo to hlasování do té dodatečné smlouvy a ta druhá část, to by bylo hlasování o pronájmu nové budovy Mercie Post. Eh, souhlasíte s tím takto? Dobře, takže budeme takto postupovat. Má někdo nějaké námitky vůči té dodatečné smlouvy, nějaké pochyby o ní? Ne, já si myslím, že tam toho v podstatě již mnoho nezbývá, nebo my prostě se vystěhujeme z té budovy. Kdybychom se nyní vystěhovali do budovy a museli se stěhovat někam jinam, tak to by byly další náklady, proto navrhuji, abychom souhlasili s oběma dvěma částmi a dáme tam poznámku, že to vidíme velice kriticky, že se ta cena najednou navýší o 46% a e, řekneme, že očekáváme, že OEL to v budoucnu bude, e, ty věci v budoucnu bude vyjednávat lepším způsobem. Já to chci takto tedy do zápisu a ptám se, jestli s tím souhlasíte. Kdo tedy hlasuje pro? Pouze vám oznamuji, že budeme hlasovat zítra. A nyní se vracíme zpátky Je zde nyní přítomen parlament? Na této straně parlament. Vítám vás, pane Bauere. Já jsem dvě otázky, které se týkaly budovy Jean Monnet. Ta jedna otázka se tý, je od kolegy Depre, ten chce eh, vědět, pro jaké typy konferencí se využívá bazoš. Kdo si to tam vlastně tedy pronajímá? A druhá otázka, proč byly ty notář, náklady na notáře v takové výši, že to byla v podstatě téměř pětina celkových nákladů? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Bazoš se používá pro dva velké typy eh, akcí. Jednak je to přijímání návštěvníků, kteří přichází, aby navštívili dům Žána Moneta, což je historický dům, který a to je asi ročně 10 tisíc návštěvníků. A pak e, jsou tady konferenční zařízení a zde je možné pořádat e, různé aktivity Evropského parlamentu, zejména e, profesní školení, tedy například všichni noví administrátoři v Evropském parlamentu během prvního měsíce, kdy jsou zaměstnáni v parlamentu, tak mají takový úvodní kurz, který se třídenní kurz, který se koná v Bazoš. A Bazoš je také určitý počet specifických schůzí, byra, čas od času a někdy také generální ředitelství. A pak je tam ještě třetí typ školení, vzdělávání. Eh, v DJ Pers by vám to mohli rozvést podrobněji. V podstatě jsou to tak vždy dva, tři dny v měsíci, kdy Evropský parlament to takto využívá. Takže za rok je to asi 40 dní a ty ostatní dny jsou ta konferenční zařízení v Bazoš používány pro návštěvnické skupiny, které jsou tam přijímány v těch sálech eh, dříve, než pak se odeberou a navštíví dům Žána Moneta. Oni prostě tam eh, dostávají své informace o domu Žána Moneta, když jsou přijímáni takto. Takže takto se využívá ten dům a ten konferenční sál. Já bych jenom připomenul, že Byro před několika měsíci rozhodlo, že tam bude takové zařízení typu Europe Experience. A ještě, abych se vrátil k otázce těch nákladů na notáře. Ano, skutečně. Tyto náklady jsou legální částky ve Francii, které prostě takto napadají. E, týká se to pravidelně poplatku za registraci a my samozřejmě budeme požadovat, aby ty peníze na registraci e, parlament nemusel platit což by nám velice snížilo náklady na notáře. Takže v podstatě by tam se platil pouze ta odměna notáři samotnému, ale bychom nemuseli platit tu daň, ze které je eh, Evropský parlament normálně běžně eh, tedy zbaven, kterou běžně platit nemusí. Děkuji. Takže zůstává to těch 40 tisíc eur? Ty náklady v celkové části 260 tisíc eur? Ještě nemáme potvrzení, ale běžně část těchto peněz, těch 40 tisíc eur, bude vrácena, jak si říkám, to jsou ty poplatky na registraci. Děkuji mnohokrát. V tomto případě bych se vrátila zpět v našem pořadu jednání ke stanovisku a jsme u společného ustanovení, protože se dostavil kolega Murešan, jak jsem již uváděla, dnes máme velké problémy se dostat do Bruselu, jsou potíže s lety, takže já prosím kolegu Murešana o slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, milí kolegové. Toto je stanovisko našeho výboru, které se týká nařízení o společných ustanoveních. A je to stanovisko, které předkládám a to vycházelo z některých zásad, na kterých se dohodli naši koordinátoři. V prvé řadě se stanovisko zaměřuje jenom na rozpočtové záležitosti, tedy na oblast působnosti eh, politiky soudržnosti. Všechny tyto fondy eh, eh, zpracovává výbor Regi a náš výbor se tedy zaměřuje pouze na rozpočtové záležitosti. A za druhé bych chtěl říci, že jsem vycházel z usnesení, které jsme eh, přijali společně na březnovém plenárním zasedání a já jsem tedy převedl eh, do rozpočtových hledisek, na čem jsme se eh, rozhodli ohledně víceletého finančního rámce v březnu. Já jsem to tedy převedl uvedl do řeči čísel a také eh, bychom si měli ujasnit, že eh, jsme používali eh, konstantní ceny. To znamená, že celková obálka vychází z navýšení 330 miliard na 360 miliard eur. A také jsem navrhl, zachovat současnou úroveň míry kofinancování a proto odmítáme ten návrh který předložila komise. A je to něco, co jsme udělali po dohodě eh, s kolegy z výboru Regi. Zachováváme stejnou míru kofinancování. Další návrh, který jsem začlenil do stanoviska, se týká eh, postupného navyšování prefinancování z 0,5 desetin eh, procenta na dvě procenta a zejména ve srovnání s uplynulými dvěma lety víceletého finančního rámce. To jsme rovněž koordinovali s kolegy z výboru Regi. Také jsem navrhl navýšení přidělení prostředků pro územní spolupráci ze 2,5% na 3%. A to znamená, že můžeme financovat více interregionálních projektů. Je to tedy na, ze 2,5 eh, navýšení na 3. Je to ta eh, teritoriální spolupráce. A potom jsem začlenil ještě něco, co jsme jako eh, parlament požadovali již celou řadu let, a to je množství členství, které je eh, přiděleno, nejde automaticky členským státům, ale zůstává eh, v tom globálním rozpočtu pěti, eh, když eh, není zapotřebí eh, je naložit na naléhavé účely. A tak to bylo celé roky v parlamentu. A také je tu odkaz na pravidlo N plus 2 a tady požadujeme výjimku z ustanovení N plus 2, když budou přijaty dokumenty programu přesně tak, jak to bylo dohodnuto v roce 2013, protože jinak je tu riziko, že v příštím víceletém eh, finančním rámci tady bude opět nestejný profil, když půjde o čerpání rok po roce v rámci toho sedmiletého rámce. Co jsem eh, nemohl udělat. Nezlepšil jsem kritéria pro přiřazování nebo rozdělování mezi jednotlivými kategoriemi regionu a také jsem eh, neopravil ty obecné cíle eh, těch ty Eh, fondů typu koheze, protože to, co bylo eh, již rozhodnuto, koordinováno, je, je, vychází z toho, že se máme zaměřovat na rozpočtové záležitosti a také se to nedotýká těch národních obálek, tedy distribuce mezi členskými státy. Já jsem tedy eh, neodebíral žádné prostředky, ani jsem nenavrhoval, že by se alokovalo více prostředků jednotlivým členským státům, tedy v celku, jak jsem již řekl, je to tedy tedy převedení na čísla, na rozpočtové záležitosti. Vycházel jsem z, přes nového eh, usnesení, zaměřil jsem se na rozpočtové záležitosti v souladu s rozhodnutím koordinátoru. Chceme zachovat stejnou míru kofinancování, navýšit financování, navýšit přidělení prostředků pro územní spolupráci a to je také důvod, proč věřím, že toto stanovisko není kontroverzní. Lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů je 3. října a hlasovat bychom měli ve, výrobu pro, ve výboru pro rozpočet 5. 11. Doufám, že eh, stanovisko bylo přijato a pokud eh, máte nějaké připomínky, těším se a jinak vám děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Siegfriede. Nevidím, že by tu byl stínový zpravodaj za skupinu SAD. Chtěl by prosím někdo vystoupit, Aider. Já jenom mohu říci, že předložíme nějaké pozměňovací návrhy a eh, vlastně mohu jenom podpořit to, co bylo dohodnuto v souvislosti s víceletým finančním rámcem a nemělo by to být kontroverzní. Takže mnohokrát děkuji. Já zatím co tu není kolega Olbricht, ale eh, kolega eh, Fernandez říkal, že by mohl vystoupit. Já bych se zase vrátila k otázce budov a potom budeme hovořit o stanoviscích, eh, které tedy vypracoval kolega Olbricht a týká se to fondů. Takže bych chtěla hovořit o e, budově JMO2 v Lucemburku a chtěla bych říci, jak to vypadá. Jakožto rozpočtový výbor jsme požadovali, abychom byli přesně informováni o navýšení nákladů, o změnách, o tom, co se konkrétně děje a proč. A to bylo také předloženo, všechny e, podklady jsou k dispozici a máme také velice e, dobrý jednotlivý přehled, o kterém nech nechci hovořit, nemáme na to čas, ale eh, každý se může do detailů seznámit, proč se kde co změnilo. Chtěla bych krátce říci, že fáze dokončení eh, je červené 2019, eh, fáze 2, původně to byl rok 23, teď je fáze dokončení eh, v březnu 2023 a fáze 2 v únoru 2024, takže tu máme čtyřleté spoždění v té prvé části. To spoždění je dáno tím, že se objevily značné problémy s stavby vedoucím, bylo nutné uzavírat smlouvy a potom byla uzavřena dohoda s komisařkou Georg Kirjevou a s panem Aslbornem a to vedlo k tomu, že jsme se vzdali vybudování počítačového střediska, které bude umístěno někde jinde. A plán stavebních prací byl přizpůsoben a mělo by to být 3700 pracovníků, ne 3040, které budou působit ve stejné budově. Bude to proto poněkud dražší, ale efektivnější. To výpočetní středisko e, musíme od oddělit, to budeme hradit z dalších prostředků, ale to nám eh, bylo sděleno a my jsme to také akceptovali. A dále došlo k útokům v Bruselu, takže to vedlo k tomu, že se zkoumalo zajištění bezpečnosti v veškerých budovách a také v budově JMO2 byla také provedena studie proveditelnosti a, a plány, protože nemá smysl budovat některé stavby, které by se musely hned zase přestavovat, abychom splnili požadavky na zabezpečení. Měli jsme celkem eh, navýšení o 17 milionů 100 tisíc a ty se sestávají z jednotlivých bezpečnostních prvků a stavebních úprav na základě té dohody Asselborn, to znamená, že tam chceme eh, mít více pracovníků a vyčledit to výpočetní středisko. Současně jsme dosáhli úspory nákladů eh, tím, že bylo vyčleněno toto počítačové středisko a eh, doplňkové finanční náklady financujeme z té rezervy 10% původ hodnoty. Ty náklady byly 3 přes 3 miliony s indexem roku 2017. 350 milionů byla hranice těch nákladů a když se dívám na celý ten výpočet, včetně těch eh, nákladů na zabezpečení budov, tak eh, se domnívám, že to tomu můžeme zítra hlasovat, protože konec konců přes 600 eh, pracovníků se tam bude moci nastěhovat, aniž bychom museli odpočítat počítat ty náklady na zabezpečení, takže je to efektivnější a doufáme, že v roce 2024 to opravdu bude stát a že se už eh, nedostaneme k žádnému prodlení. Přeji nám hodně štěstí. Eh, milí kolegové a kolegyně, máte nějaké připomínky? Zdá se, že momentálně ještě ne a vidím, že se již dostavil kolega Olbricht. Milí Janem si zpravodajem eh, pro Evropský fond pro regionální rozvoj a fond soudržnosti a chtěla bych ti teď dát slovo. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme se souběžně zabývali víceletým finančním rámcem a takzvaným sektorovým nařízením a také se to týká nařízení ohledě Evropského fondu pro regionální rozvoj a fondu soudržnosti. Zabýval se tím příslušný výbor Regit. Komise předložila projekt a v podstatě se snaží změnit svou politiku. Komise se snaží měnit politiku takovým způsobem, že chce rozšířit oblast působnosti Evropského fondu pro eh, regionální rozvoj. A to nejenom na méně rozvojové oblasti, ale i na více rozvinuté oblasti. A to znamená, že komise chce měnit eh, statistiku. A já se domnívám, že to je velice důležité pro nás. Eh, navrhují se dva typy statistiky. Jeden se opírá o HDP na hlavu, na úrovni NAC2, to je tedy regionální a tento typ statistiky se objevuje eh, v tom eh, nařícení o eh, zvláštních ustanoveních. Ale potom máme ještě další návrh, který se opírá o HDP na národní úrovni a HDP na národní úrovni Komise navrhuje, aby se eh, to použilo k tematické koncentraci. Od teďka se politika soudržnosti bude opírat o HDP eh, přes na hlavu a nad dva a nyní se navrhuje, aby to eh, byl HDP na národní úrovni, jako u Fondu soudržnosti. Takže my jsme proto, aby se změnila klasifikace Komise navrhuje, abychom používali stejné uvažování jako eh, eh, přechod málo rozvinutých a víc rozvinutých oblastí, zaměřit se na oblasti 1, 2, 3, ale to by bylo nesmírně složité, nikdo by již eh, nechápal, oč jde, proto se domnívám a navrhuji ve stanovisku, abychom využili tu tematickou koncentraci jenom na dvou úrovních a opírat se o HDP, protože HDP se již používá u fondu soudržnosti. Já tedy navrhuji, abychom používali jednu kategorii a to budou země, jsou soudržnosti a druhá kategorie eh, bude eh, země, které jsou mimo soudržnost a tečka, je to naprosto jasné. Tematická koncentrace na této úrovni eh, hrubého národního důchodu, ne HDP, ale hrubý národní důchod takže v mém návrhu, já jsem navrhoval skupiny dvě, jedna a dvě, ale tady se navrhuje, abychom používali PO, tedy eh, cíle priority, jako to bylo eh, u fondu. V tom novém návrhu komise máme pět nových prioritních cílů a to je opravdu velice kontroverzní prvek, protože se to týká všeho, eh, co se dotýká inovací, digitalizace a tak dále. Za druhé eh, se to týká klimatických změn, za třetí eh, se to týká mobility a konektivity a ty ostatní jsou pouze lokální aktivity. A to je důvod, proč navrhují tu tematickou koncentraci, aby se zaměřila na ty první dva tedy zaměřit se na inovativní a digitální výzkum v, té, v politice soudržnosti. Tematická koncentrace nebo tem, prioritní cíl eh, číslo dva klimatické změny. Ale co je přitom kontroverzní, je skutečnost, že eh, tady eh, není zahrnuta digitalizace do té prioritní tematické koncentrace, protože ta se týká konektivity. Já navrhuji, abychom využili digitalizaci i v té první oblasti, abychom převedli digitalizaci do první skupiny. To je důležité. Digitalizace by měla být v té první skupině a druhý prvek je městská mobilita. Vše, co je s tím zpěto, eh, to se ale neobjevuje mezi prioritami, to je v oblasti 3 a klimatické změny jsou v té skupině 2. Já navrhuji, abychom to změnili. Mobilitu převedli do skupiny 2. A nejprve bychom měli změnit kritéria pro tematickou koncentraci a používat jenom dvě skupiny. Země soudržnosti a nezemě soudržnosti a dále bychom měli převést městskou eh, mobilitu a digitalizaci a ta třetí se bude týkat kritérií, jakého typu koncentrace, protože v návrhu komise nejvíce rozvinuté země 85 koncentrace, takže tady flexibilita velice omezená. Já pro ty země nekoheze navrhuji eh, koncentraci 50 a pro země soudržnosti navrhuji 30 jenom abych doložil, aby to bylo jasnější pro kolegy, vám uvedu příklad Finska. V současnosti, protože kritéria pro přechodné oblasti HDP na hlavu a nad 2 ukazuje, že většina finských oblastí jsou přechodné oblasti. A když použijeme hrubý národní důchod na národní úrovni, bude patřit Finsko do těch rozvinutých, nejvíce rozvinutých eh, regiony jsou v těch přechodných, přechodových oblastech, ale země je velice rozvinutá. Takže eh, tady by byla nejmenší flexibilita, dokonce i když eh, eh, regiony budou patřit do těch tranzičních. Takže například Francie, většina Francie by představovaly ty eh, transitní regiony, ale když se podíváme na hrubý domácí důchod, tak situace není úplně stejná, takže to je velice složité. Nikdo by tomu nerozuměl. Chtěl bych tedy zopakovat. Měli bychom to zjednodušit a použít pouze dvě skupiny. Jedna země soudržnosti koncentrace 30%, eh, ne soudržnost a koncentrace 50%. Druhý prvek, chtěli bychom doplnit ty prioritní cíle inovace, výzkum a digitalizace a doplnit to k te, o, o tu druhou skupinu, to jsou klimatické změny, e, městská multimodální e, mobilita jako doplněk. A já navrhuji, abychom využili dobrých zkušeností současných takzvaných ITIs. To je nová forma eh, spolupráce mezi městy a okolím. Nyní máme 5 eh, prostředků přidělených národních zdrojů. Funguje to velice dobře a podle eh, stanoviska výboru regionu i ECOSOKu a já, to já navrhuji také, abychom šli z 5% na 10%. To neznamená více eh, eh, prostředků, ale znamená to vyčlenění více než dříve. Eh, funguje to a může to být opravdu užitečné. Ne, týká se to zajištění nových prostředků, jsou to stejné peníze, jenom 5% z výzkumu a vývoje. A to bych tedy chtěl navrhnout. A to by mělo být eh, ve stanovisku výboru pro rozpočet, který předáme výboru pro regionální rozvoj. Děkuji mnohokrát, Jané. Stínový zpravodaj za SAD. Ajdre, děkuji, vy se dnes tedy opravdu angažujete. Děkuji, paní předsedkyně. Takže já vlastně tady mm, nahrazuji mm, člena mé skupiny. Jenom jsem chtěla eh, říct jednu poznámku. Já jsem si velice pečlivě poslechla, co řekl kolega, který je velký specialista v tomto tématu. Navrhuje eh, jasné, zjevné, přesné věci, ale zatím to není moc ve vztahu k rozpočtem a tady já s tím mám trochu problém. Myslím, že to je diskuse eh, v srdci všech návrhů, ale je, znamená to, že mm, když budeme chtít eh, prostě měnit kategorie, včetně témat uvnitř těch kategorií, jistě je to zajímavé, ale víme, jak obtížná je politika soudržnosti. Je to rozumné, ale ne ne, nemyslím, že tedy by se mm, tady to, že by se do toho měl motat rozpočet. Děkuji mnohokrát, Aido. Je tady někdo z jiné frakce, který by chtěl něco ještě říci, prosím? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. I já se chci připojit k díkům na adresu pana zpravodé Ulbrichta. Domnívám se, že to je důležitý krok, abychom se skutečně pokusili zjednodušovat a spojovat ty procesy, protože to také zlepší transparentnost. Stále je nám vyčítáno, že Občané nerozumějí Evropské unii, což způsobuje samozřejmě komplexnost a komplikovanost, kterou vytváříme i my, samozřejmě v nejlepším úmyslu, ale e, někdy to potom začne být nepřehledné. A toto si myslím je dobrý krok správným směrem a my ho velice rádi podpoříme. Děkuji mnohokrát. Jane, chceš tomu ještě něco říci, prosím? Ano. Já si myslím, to je ten starý příběh. Co bychom měli dělat jako výbor pro rozpočet, když hovoříme e, o těchto sektoriálních záležitostech? Samozřejmě e, my nemáme co diskutovat o rozpočtu. Proč? Protože my nediskutujeme o návrzích regi týkající se jednotlivých přidělených částech, protože to bude vyřešeno ve víceletém finančním rámci. E, a to navrhuje regi tedy na nich je, zda navrhnou více či méně peněz, to je jedna věc. A druhá věc, to, co můžeme udělat my, je říci, že kritéria pro využívání evropských fondů by měla být naprosto jasná z pohledu rozpočtu. To je právě otázka jednoduchosti, srozumitelnosti. A proto si myslím, že když jdeme do detailu, není to to tež. Já jsem hovořil o statistikách a jakým způsobem se peníze rozdělují a to souvisí s rozpočtem. Prostě se způsobem, jakým se peníze přidělují. To by měl být jednoduchý, přehledný a transparentní způsob. Samozřejmě to znamená vstupovat do detailu. E, rád bych ještě připomněl paní předsedkyně, že tady máme dohodu konference předsedů. A to je, myslím, velmi důležité, že konference předsedů rozhodla, že žádné o žádném z ustanovení se nemůže hlasovat v jednotlivých výborech, dokud nebude odhlasován víceletý finanční rámec na plenárním zasedání. A to je nesmírně důležitá věc. I co se týče Fondu soudržnosti, i, i Fondu pro um, regionální rozvoj, to všechno bude, ta jednotlivá ustanovení budou vyplývat z víceletého finančního rámce a proto já jsem se teď nepouštěl do detailů, protože to bude až důsledek rozhodnutí o víceletém finančním rámci. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, Jané. Má k tomu ještě někdo něco? Není tomu tak. Děkuji mnohokrát zpravodaji i kolegyním a kolegům a dovolte, abychom se opět vrátili k budovám. Milí Gerard Depré, už jsme tady prošli tři zprávy nebo zprávy o třech budovách, ale prosím, Jane, pardon, omlouvá se pan Olbricht, protože naše stanovisko půjde do legislativního textu, do legislativního textu. Eh, jako výbor pro rozpočtu nelze měnit legislativní text. Tady je jedna zcela zásadní věc. Jedna, proto, tady se jedná o snížení fondu pro soudržnost o 46%, ale to je politická změna. A my jsme žádali výbor regi a taky jako výbor rozpočet jsme říkali, no co, teď to je změna, když to prostě změníme, snížíme o 46%. A odpověď komise na výboru regi byla jasná, protože to bylo uměle navýšeno z politických důvodů. Já jsem chtěla jenom výboru dát na vědomí, že teď to, tady máme něco, co Eh, bylo uměle prostě navýšeno a teď se vracíme k normálu. A mm, takže to je tedy to, to eh, racionální vysvětlení, že to snížení 46% znamená, že se vracíme k normálu fondu soudržnosti a to je, myslím, nějak kolem 12%. Já, ale to není v legislativním textu, to bude potom v MFF. Děkuji za bližší vysvětlení. Má ještě někdo nějaký dotaz či poznámku? Všechno je v pořádku? Někdo chce něco dodat? Ještě máme, ještě bych připomněla, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 1. října, říjen 15 hodin. Hlasovat budeme 5. listopadu. Milí Žeráde, já už jsem o tobě hovořila před chvílí. Z důvodu toho, že tady máme relativně málo uh, Eh, poslanců, tak jsme již prošli několik budov, ale já bych ti chtěla dát příležitost jako stínovému zpravodaji, aby se mohli ještě vyjádřit, pokud máš ještě nějaké otázky. Hovořili jsme o budově v Bazoš. Má, já si myslím, že to byl právě ty, kdo se ptal, k čemu se ta budova vlastně využívá, jaké typy konferencí se tam pořádají. Parlament to již nám již odpověděl, ale pokud si přeješ sám ještě jednou tu odpověď slyšet, tak to rádi zopakujeme. Eh, paní předsedkyně, to se týče eh, budovy Bazoš, tady žádné námitky nemám. Já si jenom myslím, že ten Bazoš, že je to tam drahé, ty pozemky. Já mám někdy pocit, že to je přímo uvnitř Paříže či uvnitř Bruselu. To je blízko Paříže, říká paní předsedkyně, ale náklady na metr čtvereční jsou vyloženě drahé. No tak ono v Paříži paní předsedkyně říká, by to bylo ještě dražší, ale E, já mám pocit, že bych tady asi doporučil někomu, kdo má majetek a rád by ho investoval, aby si koupil nějaký pozemek v Bazoš. Paní předsedkyně, milí Žeráre, musím říct, že 1200 kvadrátních jménů za 260 milionů eur. To nedostanete ani v Bruselu. A v Michově už vůbec ne a v Paříži v žádném případě a v Londýně třikrát ne. Hovořili jsme také o Oilu Officeu v Lucembursku. Já si myslím, že k tomu si nic neměl, jestli si správně vzpomínám. Hovořili jsme také o JMO2 v Lucembursku. A nyní bych se ráda e, posunula k ESMě, téma ESMA. Momentálně ESMA je v prvním, třetím a šesté patře Edisonova křídla v business centru Cornell v Paříži. Dvakrát se museli ty prostory rozšiřovat z důvodu toho, že se rozšiřovaly úkoly této agentury. Budu se snažím to, to stručně schrnout. Je to 275 pracovníků. Tito lidé mají momentálně k dispozici 6482 metrů čtvereční, většina z toho jsou kanceláře a zbytek asi 1400 metrů čtverečně pro externí schůzky a tak dále. E, je to tedy e, rozděleno, rozprostřeno po té budově, pak tam jsou jistě archivní prostory a na osobu je tam 23 metrů čtverečních a celkové roční náklady činí 5,160 milionů eur. A to znamená, že na metr čtvereční se platí 795,72 eur na metr čtvereční a k tomu <laughs> řeknu takovou veselou poznámku. Paříž byla vždycky velice laciná. Ano, Paříž a Londýn, to je vždy problematické z hlediska nájmu její výše. Potřebujeme novou kapacit, nové kapacity pro ESMO a proto se plánuje, že ty první, čtvrtá a šestnácté poschodí eh, eh, budovy Gogh v Paříži si pronajmout. Ta budova pro, tam probíhá momentálně celá, eh, celková renovace. Budova podchází roku 84 a nový, nová smlouva je omezena na 9 let a začne běžet 1. 10.2019, Pak je tam obce na prodloužení smlouvy pro případ, že bychom si to přešáli, Pak je tady doložka pro příklad pozdního nastěhování 6 měsíců pro dokončení momentálně se nezdá, že by tam došlo k nějakému opočtění. Zatím to vypadá, že to stihnou. ESMA tam má také doložku o výpovědi po šesti letech, takto si to vyjednali, dále sankce při předčasném opuštění budovy by bylo 7,5 měsíčních nájmů a dále se musí zaplatit eh, to, co eh, pronajímatel tam vlastně veškeré to vnitřní zařízení, které musí být pak, pokud bychom to pustili odstranilo, a to by bylo asi ve výši 5,4 milionů eur. Doufáme, že k tomu nedojde, ale je třeba to naplánovat. Celkově tam máme 9200 metrů čtverečních na 17 podlažích a plocha je asi 8 tisíc metrů čtverečních, z velké většiny jsou to kanceláře a pak samozřejmě také sály pro schůze, to je více než 800 351 sálu. ESMA to potřebuje, protože e, neustále jedná s těmi pojišťovnami a veškerými subjekty, e, nad kterými dohlíží. Jsou tam k dispozici také parkoviště v roce 2022 v té budově má pracovat 703 pracovníků, je to správné? Mně se zdá, že je to docela vysoké číslo. Momentálně máme 275. Kolik to je tedy přesně? Je to skutečně 703 pracovníků. Mám pocit, že to je tisková chyba. Maximum, které by mohlo být podle stávající legislativy, je to asi 150. 450 až 500 Dobrá, roční nájem je momentálně 1,33, pak je tam osvobození od nájmu, dále to osvobození to je 25 měsíčních nájmů, takže 1,141 milionů se takto ročně ušetří. Pak tady máme to zařizovací práce 5,4 milionů. Ty ovšem náklady přebírá pronajímatel a což pak zase vede k redukci těch měsíců, kdy se neplatí nájem a když se to rozpočte na 9 let, tak je to 6 tisíc, 3 tisíc. Celkové provozní roční veškeré náklady eh, jsou ve výši 5,927 milionů, což je s ohledem na to, že na té ploše budeme mít více personálu a pokud to srovnáme se starou budovou, která již neodpovídá všem standardům, tak tady máme navýšení 800 tisíc. Podle mě je to v pořádku, protože tam budeme mít víc lidí v budově, která je zrenovovaná, nebo je to vlastně včetně těch nákladů na renovaci, takže si myslím, že ESMA pracovala více pečlivě. Z 43 nabídek si vybrala 22, která odpovídaly kritériím došlo ke kontaktům s francouzskou vládou, která nedokázala eh, dát k dispozici budovu pro tento účel. ESMA se tedy velice intenzivně zabývala otázkou nové budovy a musím říci, že si myslím, že na to, že to je Paříž, je to, myslím, to nejlepší řešení, které vůbec bylo možné. Ze strany SAD má někdo nějakou poznámku? Nevidím, že Ráre chce k tomu něco poznamenat za Alde. Eh, ne za Alde, ale za sebe samého. Tady máme dobrou novou novinku. Co se týče té dodatečné plochy, která bude pronajatá, tady vidím, že tam bude více místa pro parkování na kola, více parkovišť pro kola než pro vozy, než pro auta. To si myslím, že zaslouží, si zaslouží, aby bylo zmíněno. Děkuji, paní předsedkyně. Já doporučuji každému, aby se někdy pokusil v Paříži někam dojet autem. Pokud si na, na to nejsi zvyklý, tak je to stejně traumatická zkušenost, jako pokud chcete jet někam autem v Římě. To je třeba dodat. Dobrá, má někdo nějakou otázku, kterou by rád položil Esmě? Ne? Dobrá, takže zítra budeme hlasovat. Já vám děkuji a děkuji za skutečně vynikající práci. Pak tady mám takovou přesběžnou informaci EAD, tedy SVČ, je to dlouhovodový nájem v Baku v Azerbajdžánu. Tisíc, více než tisíc, 2000, eh, asi 2091 má být, eh, metr čtverečních má být tedy pronajato v Baku. Celkové náklady jsou 828 tisíc eur, včetně parkoviš. Máme tady dlouhodobý pronájem 81 let. Tato nabídka existuje ze strany pronajímatele. SVČ momentálně proskomává tuto nabídku, eh, dělá si šetření trhu. Zdá se, že ta budova, ve které to je, je v nejlepší, eh, ve velice tedy dobré eh, oblasti. Pak je zde také možnost to ještě podpronajmout, dále pronajmout, takže SVČ na to zatím má, o to má zájem. A pak je tady předmětná informace komise o velkém komplexu budov L82. Je to více než 4000 metrů čtverečních, je to um, kancelářská budova, která se stává z osm budov Celková plocha je více než 95 tisíc metrů čtvereční a šest budov se již nachází v majetku komise. A komise by chtěla ve dvou tázích zrenovovat své budovy od roku 2025. Tyto budovy dospěly ke konci své životnosti a potřebují zásadně renovaci celkovou sanaci nebo i částečné stržení. Ta jedna budova 0,86 a pak je tady budova 0,130 a J99. Má to být dokončeno do roku 2025 ve fázi 2. Se to týká budovy J79, SPA3, J 58 a je 72. Tyto budovy, má, budovy mám dokončení do roku, dokončení do roku 2030. Celé je to koordiná, koordinováno v rámci spolupráce s městem Brusel a belgickou vládou. V březnu 2018 proběhla soutěž pro komplet budov 2130, pak tady máme další vedlejší budovy, má být lépe zrenovováno a lépe zaintegrováno do celkového obrázku města, to je hlavní cíl. Co se týče dalších informací, budovy 82, tady máme více než 4000 m 2 a dále 58 parkovišť. Bylo to postaveno v 70. letech, momentálně to pro, je to pronajato pro různým stranám a veškeré ty nájemní smlouvy vyprší do roku 2027. Má k tomu ještě někdo nějakou dodatečnou otázku ze strany ALD, SAD, EKR? Zdá se, že nikdo, že žádný dotaz nemá. Hlasovat se bude zítra 16 hodin. To budou ty budovy. A budeme hlasovat o všech těch budovách. Pokud má SAD ještě nějaký dotaz, prosím, ozvěte se či skontaktujte přímo eh, eh, dotčené osoby, které jsou zde přítomny. Zítra ráno budeme mít společnou schůzi Ekonu a našeho výboru v 10.30, to je slyšení k EFSI, a pak budeme mít naši e, samotnou schůzi výboru pro rozpočet e, od 14.30. E, Koordinátoři nyní budou zasedat až v 17 hodin, ne v 16.30, protože předtím ještě bude schůzka, kde se bude projednávat jistá otázka, která se týká rozpočtu na rok 2019. Má k tomu někdo nějakou poznámku? Není tomu tak? V tom případě vám děkuji. Sehr gut gemacht. Dankeschön.